Colleagues, um, I'm just going to begin uh, with the announcements. Don't worry. Tak začneme s děleními. Nebojte se, já nezačnu s hlasováním, dokud se všichni neusadíte. We have a, an issue with the, um, with the interpreters who Máme tu určité záležitosti s tlumočením. E, tlumočníci budou Eh, končit přesně na čas, takže i my musíme začít na čas. Sdělení je mnoho, ale nebojte se, já nebudu začínat s hlasováním, dokud nepřijdou všichni. Takže kolegové, k přijetí pořadu jednání navrhuji vám následující změny eh, návrhu pořadu jednání. Máme nový bod 2.1, eh, hlasování, hlasování o meziinstitucionálních vyjednáváních o agentuře EULISA to bude eh, během eh, hlasovacího bloku, který začíná v 19.30. Pokud nejsou námitky, bude eh, pořad jednání takto změněn. Potom k jazykovému režimu nebude poskytováno tlumočení do dánštiny, irštiny a malčtiny a dostávám se k schválení doporučení koordinátorů. Pak jsou to určitá oznámení o aktech přenesené pravomoci. Po chvíli to potrvá, takže kolegové, prosím, usaďte se během té doby. Jmenování zpravodajů. Silvie Ivon Kaufmann z SD byla jmenována zpravodajkou k návrhu rozhodnutí rady Eh, týkající se eh, bezpečnosti a eh, dalších záležitostí souvisejících s fotbalovými zápasy a dalšími sportovními událostmi. Paní Kienges SD byla jmenována zpravodajkou návrhu nařízení o vytvoření evropské sítě imigračních styčných důstojníků. Tohle je přepracované znění. Cecilia Wikström z ALDE byla jmenována zpravodajkou. Je tady trochu hluk i na můj vkus ale určitě můžete se usadit, ale já neslyším sám sebe. Cecilia Wikström byla jmenována zpravodajkou nařízení, kterým se pozměňuje nařízení o e, statistikách migrace a mezinárodní ochrany. Martina Anderson byla jmenována zpravodajkou pro e, implementaci ustanovení e, smluv týkající se evropského občanství. A teď k e, otázka na e, komisi a radu ohledně pokynů pro členské státy o uplatňování směrnice 2002-90, e, která brání kriminalizaci humanitární pomoci. Na základě rozhodnutí koordinátoru z 24. května 2018 vypracovat usnesení o pašování migrantů a kriminalizaci humanitární pomoci e, na plenárním zasedání v červenci a rozhodnutí pracovat pouze v angličtině byla odsouhlasena ústní otázka která bude podána konferenci předsedů na plenárním zasedání v červenci. Na jejímž závěru bude eh, se hlasovat o usnesení. Eh, souhlasí výbor s těmito doporučeními? Prosím. Eh, já jsem, poda- já jsem měl námitku proti tomu, že jsme pracovali pouze v angličtině. Myslím si, že jsem na to měl právo podle článku 185 odstavce 1 a e, pokusím se k tomu získat souhlas e, a schválení konference předsedů. No děkuji, pane Zalstro, pro vás, kteří jste neposlouchali. Tady jde o e, otázku směrnice o humanitární pomoci, takže prosím, obraťte se na konferenci předsedů v této záležitosti. Kromě toho eh, jsou tedy doporučení koordinátorů schválena. Potom eh, aktiv přenesené pravomoci, já to vezmu co nejrychleji, ale musím to všechno přečíst. Takže prosím vás o trpělivost. 7. května 2018 komise přijala nový akt přenesené pravomoci, kterým se nahrazuje směrnice 2015 849, co se týká regulatorních technických standardů. Parlament má tři měsíce na případnou námitku. 6. června Rada informovala parlament o svém rozhodnutí nepodat námitku proti přijetí tohoto aktu. Za druhé je tu zpráva o přenesení eh, pravomoci podle nařízení 273 a podle nařízení Rady 111 2005 o prekurzorech drog. Za třetí, 8. června parlament obdržel eh, dva, dvě prováděcí rozhodnutí komise. Jedno se týká jednotného formátu povolení k pobytu pro občany třetích zemí, potom je to prováděcí rozhodnutí ohledně standardních bezpečnostních prvků, biometrických pasů a dalších cestovních dokladů. Přijetí těchto prováděcích aktů bude oznámeno všem členům výboru LIBE pomocí eh, newsletteru 15. Eh, června a interní deadline na případnou náminku je 20, námitku je 22. června. Pokud některý eh, kolega chce podat náminku, prosím obraťte se na sekretariát LIBE do 22. června 12.00. Tak a máte všichni připravené hlasovací karty na hlasování, doufám? Ještě pan Weidenholzer, prosím. Pan Weidenholzer eh, nemá hlasovací kartu, ale je na cestě. Takže prosím, máte všichni hlasovací kartu. Pokud ji někdo má na plénu, tak eh, prosím pošlete pro ní někoho. Já jsem zkrátil ta oznámení o aktech přenesené pravomoci, jak jste se jistě všimli, a ještě předtím, než skončíme s oznámeními, máme tu ještě jednu eh, organizační připomínku, která se týká eh, migrantů ve středozemním moři. Prosím. Děkuji, Klode. Eh, jsou to nejzranitelnější lidé na planetě, jsou to skuteční lidé, nejenom nějaká čísla, Teď zase se o víkendu zneužila tato čísla v politické přetahované. Dnes na plenárním zasedání si myslím, že by bylo velice dobře, kdybychom věnovali pozornost této problematice. Eh, premiér Sal, eh, ministr Salvini zná své povinnosti podle mezinárodního práva a rozhodl se je ignorovat. Eh, myslím si, že všichni viděli, jak se to odvíjelo během těch hodin a dní. Viděli jsme hladové, vyčerpané lidi, kteří se na moři modlili za svou záchranu ale přitom eh, to doprovází politické tahanice horší, než jsme zažili už několik let. Tohle není italský nebo maltský problém a může ho řešit pouze konkrétní akce eh, Evropské unie, která by jednala eh, jednotně a je na nás v tomto sále, abychom se o to přičinili. Protože je to v zájmu našich evropských hodnot. Je jasné, že tento týden jsme selhali. A musíme, musíme se i nadále snažit, aby eh, tento parlament učinil tvrdá rozhodnutí. Například musíme se postarat o to, aby byl zreformován dublinský systém a aby eh, solidarita se stala prioritou všech členských států. Musíme zničit obchodní model eh, pašeráků, musíme v našich zastupitelských úřadech na celém světě mít i úředníky pro, inform, pro imigraci. Nemůžeme strkat hlavu do písku před bezpečností a musíme podporovat dlouhodobé plány a investice pro Afriku bude se to dělat, bude se to stávat opakovaně, pokud s tím eh, premiér něco neudělá, neudělá to nyní. Tak já jsem úplně nechtěl začínat debatu. To bylo tak inspirativní, co ta paní eh, říkala, nicméně já jsem to úplně neslyšel. Mohla by to dát ještě jednou? Ne, už hned budeme hlasovat, kolegové. Prosím o klid. Kolegové, eh, a zejména kolegové, kteří většinou nechodíte na výbor Libe, prosím vás o trošku klidu. Paní Mecola eh, věděla, že patrně tento bod nebude projednáván na plénu, nicméně projednáván na plénu byl. Víte, že máme teď debatu před komis, s komisí a radou ve středu týkající se vývoje situace takže, jak víte, my jsme v tom velmi zainteresovaní v této záležitosti a předpokládám, že mnozí poslanci tohoto výboru se zúčastní této debaty, která proběhne ve středu na téma e, příjezdu migrantů přes středozemní moře. Takže děkuji za tuto e, organizační připomínku a teď tedy jdeme na hlasování. Máme dvě hlasování. Nejprve eh, o eh, Evropské agentuře EU-LISA. Spravodajem je paní Makovej, která si přeje vzít si slovo ještě před hlasováním, prosím. Děkuji vám. Dnes hlasujeme o nařízení, které se týká IT agentury Evropské unie, která spravuje servery, na něž jsou evropské databáze. Jedná se o snahu o interoperabilitu. Není normální, abychom dnes vyhledávali informace v deseti různých databázích. Bylo by mnohem přirozenější hledat na jediném místě a využít i analýzy informací, které se tam nacházejí. Tyto eh, informace se týkají nezákonné migrace, ale i dalších citlivých témat. Já chci poděkovat kolegům, eh, s nimiž jsme urazili dlouhou cestu, ale dospěli jsme k pozitivnímu výsledku. Děkuji a teď tedy začneme hlasovat. Zahajuji hlasování. Has everyone voted? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 47 pro, 4 proti, 6 zdržení. Gratuluji zpravodajce. Teď jdeme na druhé dnešní hlasování, což je adekvátnost ochrany eh, v Privacy Shield mezi EU a USA. Eh, jdeme na hlasování. Paní Grisbeck, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milý Klode. K tomuto hlasování by ALDE chtěla předložit doplnění k pozměňovacímu návrhu 87, který předkládá kolegyně Sophie Intveld. Doplnilo by se to na začátek toho pozměňovacího návrhu 87 a to navržené znění máte v hlasovacím seznamu 24a v angličtině. Domnívá se, že pokud eh, tento systém eh, bude plně vyhovovat k 11. září 2018. Um, Děkuji moc krát, Natalí. To je tedy ústní pozměnění k pozměňovacímu návrhu 87. Já to přečtu. Pokud Spojené státy do 1. září 2018 nenaplní požadavky, pak bude potřeba jednat podle článku 45 GDPR a komise pozastaví Privacy Shield, dokud americké orgány nenaplní jeho podmínky. Má někdo námitku proti tomu, aby se hlasovalo o tomto ústním pozměnění? Ne, v tom případě o něm budeme hlasovat, až dojde řada na tento pozměňovací návrh v hlasovacím seznamu. Děkuji, Natalie a teď budeme tedy hlasovat. Roberta? Ne, já se omlouvám, Klode, ale pokud to chápu správně, tak to ústní pozměnění je pokusem přemostit určité rozdíly, které teď máme v našich politických frakcích. Nicméně eh, z procedurálních důvodů a z důvodů, eh, které jsem už vysvětlila v e-mailu, který jsem poslala minulý týden eh, a na který jste odpověděl, že ještě je prostor pro další vyjednávání, my bychom chtěli chtěli alespoň eh, eh, požádat o odložení hlasování. Dobře, tak jenom abych to objasnil, o co paní Mecola žádá jménem EPP. Napsala mi v pátek 9. června a žádala jménem EPP o, hlas, o to, aby se hlasování o návrhu usnesení odložilo. Eh, O tom eh, musíme hlasovat podle, eh, pravid, podle článku 190 tady. A já přečtu ten článek. Před nebo hlas, eh, během hlasování politických frakcí, pokud Eh, požádá frakce o odložení hlasování, pak se o tom bude hlasovat okamžitě. Takže eh, má-li to být odloženo, je potřeba, aby byla přítomná prostá většina eh, poslanců. Budeme tedy hlasovat. Ještě jenom v zájmu jasnosti. Pokud budete hlasovat pro, tak to znamená, že chcete odložit hlasování o Privacy Shield. Pokud budete hlasovat ne, červené tlačítko, tak to znamená, že nechcete odložit hlasování. Ještě jednou opakuji, budete-li hlasovat ano, zelené straně, znamená to eh, odložit dnešní hlasování. Pokud budete hlasovat ne, červeně, znamená to, že eh, chcete hlasovat dnes. Takže pokud chcete odložit hlasování, hlasujte zeleně, pokud nechcete odložit hlasování, hlasujte červeně. Já to můžu vzít ještě jednou, ještě jednou to můžu zopakovat. Nebo už to, už to stačí. Takže hlasujme o odložení hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže budeme hlasovat. Eh, já, je, je to těsně, ale já jsem to opakoval čtyřikrát, takže pokud někdo udělal chybu, takže budeme hlasovat. We proceed to the vote, um, amendment 20. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Tak um, um, udělejme pauzu na jednu minutu, prosím. SD má o uh, jednoho poslance víc. Ne, tak právě mi sekretariát potvrdil tuto skutečnost. Už se odhlásil ten jeden poslanec za SD, dobře. Hlasování je uzavřeno, přijato. 22 zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Stále hlasujeme o kompromisu 1. Končím hlasování. Přijato. Návrh 28, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36. První část. Zahajuji hlasování.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 Končím hlasování. Zamítnuto. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dobře, bereme to na vědomí. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 52 zahajuji hlasování. 52. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď jdeme na to ústní pozměnění eh, návrhu 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď návrh 87. Zahajuji hlasování. Ne, omlouvám se. Teď je to tedy návrh 88. Omlouvám se, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Citace, kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a e, konečné hlasování jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato 29 pro, 25 proti, 3 zdržení. And that's the end of voting time. Thank you, colleagues, for your patience. Um, Kolegové, jestli chcete zůstat na naše zasedání, prosím o klid. Komisař King je zde a můžeme se pustit do zbytku eh, do zbytku naší práce. Chcete-li odejít, odejděte, prosím. A tiše děkuji všem kolegům, kteří zůstali na tento na tento bod. Vím, že někteří máte za sebou, eh, za sebou velice napínavé cestování, naši pracovníci také. Děkuji všem, že jste přijeli. Vím, že pondělní večer není jednoduchý a děkuji zvláště také komisaři Kingovi za to, že v pondělí ve Štrasburku mezi nás přijel. Není to nejvhodnější doba, ale jsem velice rád, že se nám podařilo debatu na dnešek naplánovat. Jak kolegové vědí, jedná se o zprávu o pokroku na Unii bezpečnosti. Úvodem chci říci, že 17. dubna komise zveřejnila 14. zprávu v tomto směru, která byla doprovázena řadou legislativních návrhů pro zjednodušení přeshraničního přístupu elektronických důkazů, informací pro orgány činné v trestním řízení, včetně opatření na zabránění podvodu z dokumenty, silnější pravidla pro prekurzory, výbušnin, vývoz palných zbraní. Jsem velice rád, že pan komisař King eh, nám dnes přišel představit tento balíček pro bezpečnost a máme zde také Natálii, která eh, vede výbor v tomto směru a další kolegy, kteří v tomto výboru zasedají. Eh, pane komisaři, Kingu. Mám hovořit o tom legislativním balíčku? Já jsem chtěl zmínit ještě řadu dalších věcí, ale spíše vám dám slovo a potom hned eh, se dostanou slovo kolegové. Kolegové jsou eh, značně unaveni, jsem rád, že jich tolik přišlo. Skutečně, skutečně cesta byla velice dramatická, v Paříži došlo k výpadku. Eh, proudu. Cesta vlakem byla velmi nejednoduchá, takže jsem rád, že tady jste. Pane komisaři, srdečně vás vítám. Vyslechněme tedy vaše shrnutí a potom otevřu prostor pro diskusy. Ještě jednou děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Vážení poslanci, kolegové, děkuji vám za to, že se angažujete v těchto otázkách. Před několika týdny jsme eh, představili poslední zprávu o eh, bezpečné unii s balíčkem opatření, o nichž teď budeme mluvit. A při této příležitosti také řeknu několik slov o další takovéto zprávě, která vyjde tento týden a která přinese další pokračování v dalších oblastech. Dubnový palíček, o němž je dnes řeč, se věnuje samému jádru naší práce na bezpečnostní eh, v Unii, tak abychom stížili práci teroristům a pachatelům trestných činů, kteří chtějí útočit na naše bezpečí. Ten balíček, o němž zde budeme mluvit, eh, má stížit eh, teroristům cestovat, financovat, nabývat zbraní a výbušnin a chce také řešit některé překážky při získávání důkazů při e, trestním stíhání teroristů a pachatelů trestné činnosti. Vzhledem e, k volbám příští rok doufáme, že budeme moci pracovat efektivně, abychom abychom zrealizovali maximum těchto důležitých návrhů a iniciativ v tom čase, který nám zbývá. Takže já teď, já teď stručně představím ty iniciativy, představím je ne podle významu, ale e, vlastně jsou všechny důležité. Za prvé zlepšení přístupu k elektronickým důkazům. To, jak víme, může být složité, trvá to dlouhou dobu a někdy to trvá příliš dlouho, zvláště eh, když se této činnosti, na této činnosti podílí řada jurisdikcí. Chceme tedy zkrátit, eh, zkrátit získávání přeshraničních důkazů. Máme zde dva legislativní návrhy, nařízení a směrnici které poskytnou justici a orgánům činným v trestním řízení nové nástroje k získávání elektronických důkazů přeshraničně, e-maily, eh, WhatsAppy, eh, textové zprávy při eh, stíhání trestné činnosti, včetně terorismu a kybernetické zločinnosti. Tato opatření poskytnou justičním orgánům, ne tedy policii, ale justičním orgánům, soudním orgánům si přímo vyžádat od poskytovatelů služeb v jiných jurisdikcích poskytnutí údajů pomocí eh, evropského předávacího příkazu. Každý poskytovatel služeb, který poskytuje služby v Evropské unii, bude mít povinnost na toto v rámci určité lhuty zareagovat tak, aby ta odezva byla k dispozici v průměru do deseti dnů, to znamená velice rychle, v některých naléhavých případech i během několika eh, hodin. Takový poskytovatel služeb může také mít povinnost pomocí uchovávacího příkazu tyto údaje přechovávat. Tyto informace lze použít pouze pro trestní vyšetřování a stíhání a budou tady platit veškeré pojistky. Včetně povahy, eh, vzhledem povaze těchto eh, těchto příkazů jsme jasně, nastanovili, eh, jsme jasně nastavili pojistky, které platí pro poskytovatele služeb. Věnujeme se také řadě praktických opatření, které usnadní spolupráci mezi justičními orgány a i mezi poskytovateli služeb a orgány činnými v trestním řízení e, v souvislosti s těmito nástroji. E, je nám jasné, že tyto problémy neřešíme ve váku a neignorujeme vývoj e, ve zbytku světa, jako ku příkladu schválení amerického zákona Cloud my se domníváme, že tato úprava poskytuje eh, podklad pro koherentní a eh, úplný přístup v EU a i pro Evropskou unii na mezinárodní úrovni za respektování našich evropských pravidel a za zachování silných eh, pojistek, co se týče zákona soukromí, důvěrnosti, práva na soudní přeskum a ochranu soukromých údajů. Za druhé chceme eh, zase poskytnout snadnější eh, přístup eh, k těmto informacím. Nezačínáme od nuly. Pro pachatele trestné činnosti je příliš jednoduché převádět výnosy z trestné činnosti přes hranice a orgány musí mít spolehlivý přístup k těmto finančním informacím. Takže druhý návrh chce zjednodušit tento přístup k finančním informacím a navržena, navržená směrnice poskytne orgánům včasné informace, které potřebují pro vyšetřování, bez toho, aby museli počíta, eh, posí, posílat bianko žádosti všem eh, finančním úřadům, což je zdlouhavé, neefektivní a Eh, také eh, je zde riziko, že se poskytnou informace mnohem více lidem, než by bylo eh, zapotřebí. Bude se poskytovat případ od případu a orgány dostanou účinný přístup k finančním informacím z centrály a budou eh, mít přesně informace o tom, který pachatel vlastní jaké finanční prostředky. Eh, toho se účastní také finanční spravodajské jednotky ve spolupráci s Europolem. Bude zde možnost, aby orgány činné v trestním řízení si vyžádali finanční analýzy či finanční informace od finančních spravodajských jednotek. I zde budou eh, existovat robustní pojistky, které budou chránit eh, svobodu a soukromí jednotlivců a eh, veškeré, veškerá nařízení o Europolu platí pro zpracovávání těchto údajů podle této směrnice. Třetí oblast, které se věnujeme, je zlepšení bezpečnostních prvků průkazu totožnosti, Průkazy totožnosti a podvody s nimi eh, spojené nás znepokojují, protože potenciálně umožňují pachatelům trestné činnosti a teroristům cestovat po EU za využívání eh, mnoha různých identit. Až 80 milionů Evropanů teď má vlastně průkazy totožn, totožnosti, které nejsou strojově čitelné, to znamená bez biometrických důkazů. A to je problém. Tento problém chce komise řešit zlepšením bezpečnostních prvků těchto průkazů totožnosti i, eh, i eh, průkazů eh, k pobytu, a, ale nenavrhujeme, nenavrhujeme tímto evropský průkaz totožnosti. Chceme pouze vys- Eh, vytvořit společné bezpečnostní normy pro celou EU za použití biometrických údajů povinně pro ty země, které již vydávají národní průkazy totožnosti. Bude to doprovázeno silnými pojistkami o tom, kdo bude mít právo si tyto biometrické informace zpřístupňovat. Tento návrh tedy nepředepisuje zavedení eh, průkazu totožnosti pro ty státy, které je nemají, ale spíše chce zlepšit bezpečnostní prvky těch průkazu totožnosti, kde existují, tak aby členské státy měly dostatek času na vyřešení problémů s těmito průkazy totožnosti. Další oblast, které se věnujeme, jsou prekurzory výbušnin, což je společné eh, téma, které charakterizovalo nedávno eh, spáchané teroristické útoky, kdy byly vlastně použity eh, komerčně dostupné eh, chemikálie. Členské státy mají různé režimy pro zacházení s těmito eh, chemikáliemi, což rozhodně není ideální situace. Musíme se snažit překonat tyto překážky. Není to problém pouze teoretický, tohoto problému pachatelé v minulosti využili. Komise proto navrhuje revizi stávajícího nařízení o prekurzorech výbuš, výbušnin, tak aby došlo ke eh, posílení a eh, vyjasnění těch pravidel a zabránění zneužití některých chemických látek pro výrobu doma, eh, po domácku vyráběných výbušnin. Dojde také k zákazu některých chemikálí, které byly nedávno využity k výrobě výbušnin. Veřejnost bude moci získat tyto, eh, tyto látky pouze po prezentování příslušného povolení a eh, příslušné eh, úřady také budou registrovat vydání takového povolení. Dále jsme se zabývali posílení kontroly vývozu a dovozu zbraní. Učinili jsme celou řadu kroků, nemluvíme o tom poprvé, k omezení, k omezení tedy dodávek eh, střelných palných zbraní teroristům pachatelům trestné činnosti. Toto opatření má posílit pravidla pro vývoz a dovoz zbraní. Vydáváme doporučení pro zlepšení kontrolních postupů a chceme, aby členské státy prováděly systematické kontroly spolehlivosti všech eh, osob, které eh, žádají o povolení vývozu podle ACRIS a konvenčního eh, eh, systému kontroly informací eh, pro vývozce nebo se zbraní. Všechna toto opatření jsou nezbytná a my se těšíme na brzké zahájení debaty o všech těchto opatření, která musíme společně provést, abychom mohli dosáhnout výsledků co nejdříve, to znamená ještě před koncem tohoto legislativního období. Jsem k dispozici zpravodajů eh, paní Sipl, pana Menkins, pana Deprej a pana Radeva a těším se na spolupráci s vámi na dalším rozpracovávání eh, těchto témat. A eh, teď ještě chci poukázat 15. na Eh, zprávu o bezpečnosti Unie, tento týden 15. Eh, zaznamená pokrok dosažený při provádění akčního plánu o chemických, biologických, radiologických a jaderných hrozeb. Bohužel eh, nedávný strašlivý útok v, v Salisbury nás upozornil, že je akutní se eh, věnovat těmto hrozbám, že to není hrozba akademická, teoretická, že je to hrozba zcela reálná. Snažíme se snížit eh, přístupnost eh, těchto materiálů a snažíme se zlepšit mezinárodní spolupráci a naši odolnost vůči těmto hrozbám. Také budeme chtít učinit některá konkrétní opatření eh, vůči chemickým hrozbám. A zpráva také bude hovořit o eh, řešení ilegálního obsahu online, vzhledem k tomu, že doporučení z 1. března, které jsme poskytli, také přineslo výsledky a eh, také, eh, také se eh, je možné dočíst eh, výsledcích pracovní, pracovní skupiny na vysoké úrovni o radikalizaci, dále bezpečnost cestujících v železnici a budeme se také zabývat celou řadou hybridních hrozeb. Další priority v oblasti bezpečnosti se týkají interoperability, k tomu se vrátím ještě později, provádění směrnice o jmené registraci cestujících a co se týče financování terorismu a praní peněz a některé návrhy eh, zpřísnit pravidla, co se týče eh, dovozu a vývozu, konkrétně malých zbraní a lehkých zbraní. Rád se tedy podrobně vrátím k debatě nad těmito návrhy, jakmile zpráva vyjde eh, a jsem vám velice vděčen za eh, vaše zapojení do řešení problémů, o nichž budeme mluvit dnes. Děkuji vám, pane komisaři, a my tedy začneme eh, slovama Roberta Mecola za EPP. Já jsem zde dnes místo pana Radeva, takže mohu hovořit i za něj abychom měli tedy společné stanovisko EPP, zabránit organizovanému zločinu, zvláště financování terorismu, je pro Evropskou unii prioritou, tak jak vyplývá eh, z agendy pro bezpečnost z roku 2015 a z usnesení Evropského parlamentu eh, to, kde je potřeba zlepšit situaci, je spolupráce a výměna informací mezi příslušnými orgány, včetně finančních spravodajských eh, jednotek a členských státech. Spravodaj se domnívá, že návrhy, o nich je zde dnes řeč, využití finančních a dalších informací pro eh, prevenci odhalování eh, některých trestních činů, vytvoří kulturu spolupráce a měny informací, která bude rychlejší. Jde o překonání překážek ve stávající právní úpravě a tak, aby Evropská unie byla bezpečnější. To jde nad rámec financování terorismu a, pra, a psaní, eh, praní peněz, protože, jak víme, od Europolu organizovaný zločin a terorismus jsou stále propojenější a nelze bojovat proti jednomu bez boje proti druhému. Zároveň tyto kroky by také měly eh, obstát eh, v testu proporcionality a dalších testech. Eh, na řadě míst je potřeba test ještě vyjasnit a zlepšit, ale těšíme se na debatu se všemi stínovými zpravodaji, s radou a komisí, tak, aby debata byla hotova před volbami příští rok. Děkuji, Roberto, a měl jsem samozřejmě ještě hovořit, připomenout, že hovoříš i za pana Radeva a Birgit Cipel také bude hovořit za dalšího kolegu za socialisty. Děkuji, Klóde, vždy velice ráda hovořím s panem komisařem Kingem o bezpečnosti. Bezpečnost je důležitá pro občany. Jsem poněkud překvapena, že normálně se o bezpečnosti hovoří velice stručně protože se nejedná jen o maximální ochranu občanů před pachateli trestné činnosti, také musíme chránit jejich svobody, svobodu projevu. A nevidím zde žádný pohyb, za to nemůžete vy, pane komisaři Kingu, ale chci to říci. Škoda, že nebylo dosaženo pokroku, co se týče eh, i témata, jako je elektronické soukromí eh, Určitou naději ve mně vzbudilo poslední setkání rady, ale zdá se, že tomu tak není. Ochrana důvěrnosti komunikací našich občanů také patří eh, k pocitu bezpečnosti života v Evropské unii, podobně jako boj eh, s trestnou činností a terorismem. Do této míry mě velice zajímalo se znovu podívat na ta témata, kterým se věnujete vy, Chtěla jsem vyslechnout vaše názory o elektronických důkazech, jak se k ním postavit. Mám ještě některé otázky. Asi víte, že vždy mývám otázky k těmto důležitým tématům. Nechci dnes hovořit konkrétně k těmto tématům, spíše se chci zeptat, jestli je to důležité eh, pro všechny politické skupiny, protože jsem minulý týden slyšela, že ještě ne všechny politické strany jmenovaly své stínové zpravodaje, takže uvidíme, jak to půjde dál. Ale jistě to bude velice významná práce. Už jste zmínil zákon cloud v USA, i zde jsou některé otázky otevřené. Také jste se zmínil o pojistkách. O těch budeme muset mluvit podrobněji, co znamenají a jakým způsobem se občané budou moci domoci těchto pojistek, protože se zdá, že se o nich dozvědí až velice pozdě. Takže Některé znepokojivé dotazy se nabízejí, jak to celé bude fungovat, jak budou vypadat výměny informací mezi tedy eh, policisty, eh, justicí, eh, jak budou vypadat výměny informací také s občany. Eh, nevládními organizacemi a jak toto celé propojit s obecným názorem eh, bezpečného a svobodného života v EU. Děkuji, Brigito. A dále zpravodaj Gerard Deprey na toto téma. No. Děkuji vám, pane předsedo. Hmm, vážený pane komisaři, já jsem velice pozorně si vás vyslechl a dnes tedy budu hovořit pouze o zprávě, která mi byla přidělena a která se týká posílení zabezpečení průkazu totožnosti. Já vítám tuto iniciativu ze dvou důvodů, které jsou relativně odlišné. Prvním důvodem je bezpečnost, k tomu se ještě vrátím. A druhým důvodem je i usnadnění práce všech a usnadnění volného pohybu. Já jsem si se zájmem přečetla posouzení dopadu, které bylo vyhotoveno ještě před předložením tohoto návrhu. A co se tam dozvídáme? V EU existuje 250 různých druhů dokladů totožnosti a povolení k pobytu. Jak můžeme něco tak absurdního vůbec přejmout? já vidím eh, v návrhu komise možnost zjednodušení pro všechny občany, ale také pro všechny ty, kteří mají tyto doklady studovat a případně je kontrolovat. To, co tedy děláte, je významným krokem v oblasti volného pohybu a mělo by to usnadnit život všech. Toto bych chtěl opravdu zdůraznit když je tady samozřejmě i ten aspekt bezpečnosti, ke kterému se ještě dostanu a která je také důležitou součástí návrhu. Myslím, že komise postupovala eh, velice inteligentně v dvojím ohledu. Za prvé, nezašla příliš daleko těm státům, které něco takového nemají, neukládá vytvoření průkazu totožnosti. Pouze ty e, státy, které mají nějaké průkazy totožnosti, občanské průkazy, budou moci tedy používat ten nový jednotný formát a příslušné bezpečnostní prvky. A druhá věc, a to je asi třeba upřesnit v textu, e, nebude se vlastně e, postupovat nějakou metodou Big Brother. Neznamená to, že Eh, bude eh, nějaká veliká databáze a nemá být ani žádná veliká databáze ve stylu Velkého bratra pro všechny eh, doklady tožnosti všech občanů. A to je důležité zdůraznit. Pokud jde o ty bezpečnostní aspekty, návrh komise ještě deset vteřin, pane předsedo. Eh, to je zobrazení obličeje a otisky prstů. Ale s tím budou problémy. U nezletilých je třeba vytvořit podmínky, za jakých nezletilí eh, budou podléhat takovémuto zjišťování totožnosti je třeba, abychom chránili občany EU stejně, jako se, budou, jako se chrání migranti. Dále eh, otázka druhého jazyka, platnosti nových dokladů, Eh, dále financování při zavádění těchto nových systémů. Tady nás čeká opravdu velký objem práce, ale chci říci úvodem, že ty dvě orientace, které komise navrhuje jako základ svého návrhu, já považuji za dobré. A myslím si, že to bude moci náš výbor i parlament podpořit. Děkuji, Gerarde. Chtěl bych ještě říci kolegové, Omlouvám se, že to musím zmiňovat, ale tlumočníci budou eh, končit přesně, takže prosím, aby se kolegové drželi těch eh, vyhrazených dvou minut, je-li to možné. Vracím se k seznamu. Natali Grisbeck. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji Siru Julianu Kingovi za to, že znovu přišel diskutovat mezi nás a to diskutovat o otázkách bezpečnosti a o tom, jak najít rovnováhu pro evropské občany. Ty, těch návrhů je hodně, jsou to zajímavé návrhy, zejména pokud jde o spolupráci v oblasti výměny informací, v oblasti boje proti terorismu. A především jde o to, aby bylo možné vyhledat, vystopovat teroristy i jejich finanční toky. Já bych chtěla říci pár slov k tomu novému návrhu nařízení o prekurzorech výbušnin. Myslím si, že to je velice závažný problém a předložený návrh myslím, by mohl být efektivnějším nástrojem, a mám pocit, že právě přihlíží i k poslednímu vývoji při používání různých směsí a přípravků. A zohledňuje i to, že hrozí e, více počet těch takzvaných low-cost teroristických útoků. Eh, pochopitelně eh, komise zohlednila i kritiky současného nařízení, snaží se zlepšovat definice, tak aby byly mnohem vycizelovanější. Je třeba eh, říci, že když ty definice budou jasnější pro profesionální uživatele, tak to bude dobré. Dodávací ehm, řetězce mohou být velice krátké i velice dlouhé a je tedy třeba, abychom pomocí právního základu nalezli dobré odpovědi. A ještě e, otázky. Myslíte si, že ty navržená ustanovení jsou dostatečná v této oblasti proto, aby průmysl, malé a střední podniky, veřejné orgány, aby se všichni rychle tedy dozvěděli o této regulaci a, a naučili se to používat? A druhá otázka, jak vidíte harmonizaci na úrovni EU, aby systém řádně fungoval, protože členské státy nepoužívají všechny stejný režim licencí a to pochopitelně může mít důsledky pro fungování a pro efektivitu tohoto nařízení. Děkuji. Děkuji, Natalí. Pan Mankins přišel, takže Andrej, pokud chcete se vyjádřit, prosím. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit lotyšsky. Pokud jde o prekurzory výbušnin, je prospěšné, že komise přišla s touto iniciativou na změnu nařízení 98 2013 a kolegové tady hovořili o licencích, o registracích a mě by zajímalo, co se stane s těmi zeměmi, které používají vlastní registrační systém, jako třeba Francie. Například v Lotyšsku nebo v Estonsku eh, je eh, ale eh, pro některé látky úplný zákaz. Já si pamatuju z dětství, jak jsme třeba z glycerinu si vyráběli takové domácké e, bomby a potom jeden můj spolužák kvůli tomu přišel e, oprst a je třeba, aby skutečně se zabránilo e, tomuto, protože dnes si někde v lékárnách můžete velice snadno látky koupit a vyrobit si nějakou nebezpečnou směs. A ještě jedna věc. Je to něco jako s kouřením marihuany v Nizozemsku. U nás je to zakázáno, ale pořád si to můžete zakoupit v Nizozemsku a v Lotyšsku potom vykouřit. Takže, eh, pane komisaři, jak tímto registračním systémem můžeme skutečně dosáhnout, eh, dosáhnout změny? Jak to chcete propojit, to, že někdo to je zakázáno a někde se dávají licence? Takže já jsem vyrůstala v Glasgow, ale vidím, že u vás byla situace ještě drsnější. Nyní tedy zpět ke koordinátorům Cornelia Ernst, prosím. <laughs> also, ja, Aussprache über Sicherheit... Debata o bezpečnostním balíku já vůbec nevím, o kolikátém bezpečnostním balíčku je tady vlastně řeč. Já se mohu brát, ptát Eh, s klidným svědomím, protože veškeré ty otázky dostávám na stůl, ale vůbec nevím, co tam ještě všechno patří. Je poměrně eh, těžké se v tom vyznat od eh, výbušnin až po trestní právo a trestní procesní řízení jenom si udržet vlastně tu vnitřní logiku jako normální člověk, jako který tady sedím, není úplně jednoduché. To jsem chtěla říct si úvodem. Myslím si, že je určitě, určitě eh, dobré hovořit o něčem, o čem už něco vím, o čem jsem něco četla. Elektronické důkazy v mém případě teda. K tomu chci říci následující. V zásadě si to um-, můžeme docela dobře představit a víme, jak to doposud fungovalo, co je nezbytné, aby veškeré tyto postupy se trochu eh, urychlily. Takže tomuto návrhu Rozumím, eh, nemám proti němu eh, v zásadě nic moc, ale existují tady určitá rizika. A k tomu, pane komisaři, chci říci několik věcí. Proč vlastně rozlišujeme mezi vlastně metrickými údaji a obsahovými eh, údaji? Proč se toho někdy státní zástupce účastní a někdy ne? Tomu nerozumím. A potom, co se týče typu trestních činů které trestné činy zde v této oblasti jsou vlastně relevantní. To nám není úplně jasné. A potom ty běžné otázky, které vždy klademe, jak už asi víte. Jaké záruky má tedy eh, ta osoba, které se to týká? Eh, bezpečnost údajů, to je důležité eh, respektování soukromí a ochrany údaje, ale také procesní záruky. Na tom bychom tedy na tom by mělo záviset, jak se k tomu postavíme. Jistě je potřeba některé procesy urychlit, tomu rozumíme, podle nás je to správné, ale ty otázky máme. Děkuji, Kornelie. Nyní Tomáš Dechovský. Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane komisaři. Jak už je u mě zvykem, trošku vynechám ty, bych řekl, takový ty formální fráze o tom, eh, že vám děkuju za všechno, co jste připravil a půjdu rovnou k věci. Takže já tento návrh, který jste připravil, považuji za velmi důležitý v boji proti terorismu. Myslím si, že ten balíček je komplexní a že je velmi dobře připravený a že je v mnoha ohledech logický. A osobně se budu vyjadřovat pouze k uvádění prekurzorů výbušnin. Uh, podle mě jde o poměrně opožděnou reakci evropské komise na útoky v bruselu a paříži. hned po nich bylo zřejmé že eh, výbušniny byly po domácku vyrobené že tedy současná legislativa národní a ta evropská není schopná těmto výrobám zabránit dále také považuji za naprosto eh, zásadní vlastně přístup k těm jednotlivým látkám. já jsem si včera koukal zda bych dokázal po domácku sestrojit výbušninu zda tyto látky bych našel na internetu a trvalo mi to asi tři minuty abych se k těmto látkám dostal pak je důležité také vědět abychom znali identifikaci těch kdo, je, kdo si tyto látky kupují aby byla povinnost eh, jasně definovat pravidla prodeje přes internet a zároveň stanovit jak, probíhat případná, jak bude probíhat kontrola jejich dodržování. A pak si myslím, že je zcela důležité, aby bylo, eh, je tady v tom nedostatečná informace, Eh, dalších bodů které, se, které musí návrh vylepšit. je nutné aby automaticky docházelo k nahlašování podezřelých transakcí výměně informací a to nejen ze strany podniků ale v rámci celého dodavatelského řetězce protože ty látky se můžou nějakým způsobem rozložit a teprve při dobrém jejich sestavení vznikne výbušnina a to by se mělo harmonizovat napříč celou evropskou unií. a takovou jednu poznámku která bude chvíli eh, přes, ten, přes ty dvě minuty. Pane komisaři, můžete mi říct, eh, v řadě států výměna finančních informací podléhá tajným službám. A můžete mě říct, jak zapojíte tajné služby do spolupráce v rámci policie, v rámci Europolu, jak to máte namyšlené, jak konkrétně to bude vypadat a potom bych se chtěl bavit o znehodnocení zbraní, protože to je zcela nedostatečné, ale to bohužel není součástí tohoto bezpečnostního balíčku. Děkuji. Sylvie. Eh, Děkuji, Claude. Já chci komisaři eh, položit otázku, co se týče bezpečnosti průkazů totožnosti a povolení pobytu. Obecně je správné, abychom snižovali riziko sfalšování těchto dokumentů, to je zcela jasné. Zároveň ale Hovoříme o různých dokumentech, na jedné straně průkazy totožnosti, na druhé straně povolení k pobytu a mě zajímá to, jestli komise vlastně ví, kolik těchto průkazů totožnosti bylo sfalšováno a kolik eh, povolení k pobytu bylo sfalšováno. To jsou důležité údaje k tomu, abychom věděli, jaké bezpečnostní prvky by se měly zlepšit či změnit. A ten druhý bod, k němuž chci hovořit, Pakliže toto nařízení vstoupí v platnost, tak e, to bude znamenat pro obyvatele 16 států něco zcela jiného. Asi 75 milionů e, občanů budou, bude odevzdávat e, otisky prstů. A 175 milionů lidí tedy. A já se chci zeptat, jestli by nebylo dobré, aby z tohoto důvodu také bychom si neměli vyžádat stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů a i dalších takových e, úřadů, protože přece jenom jde o velký zásah do soukromí a důvěrnosti údajů těchto všech osob. Takže, pane komisaři, jestli byste k tomuto mohl něco říct, děkuji vám. Děkuji. A nyní Cecilia Wikström. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Klode, děkuji panu komisaři Kingovi za to, že k nám přijel do Štrasburku takto pozdě v pondělí večer, aby s námi diskutoval o bezpečnostním balíčku, který je významný pro nás všechny. Je eh, třeba, abychom eh, co možná nejdříve dospěli k nějaké dohodě o interoperabilitě evropských informačních systémů. Lepší informace jsou klíčové. Podle mého názoru musíme dopodrobna proskoumat technické i politické výzvy, které s tím souvisejí. Většina systémů, které budou zahrnuty do návrhu o interoperabilitě, v současnosti probíha, procházejí revizí, jak víme, a to samozřejmě vyvolává řadu problémů ty návrhy eh, zase k tomu přidávají další prvek složitosti do už tak složitých systémů. Jak jsme zaznamenali v poslední době, důsledky porušení údajů eh, mohou eh, postihnout velký počet jednotlivců a proto je třeba, abychom do textu zapracovali potřebné pojistky. Já jsem ráda, že jste hovořil o začlenění takových pojistek, aby nedocházelo k zneužití eh, údajů. Ehm, také si myslím, že je velice důležité, abychom velice vážně brali i vklad našich vlastních agentur. Někdy tak trochu eh, odstrkáváme od sebe to, co říká FRA a další naše agentury, ale myslím, že bychom měli velice bedlivě naslouchat jejich názorům. na jednotlivá témata, která souvisejí se základními právy. Zejména ve světle toho, co jsme se dozvěděli na pracovní eh, skupině pro zkoumání Schengenu, kdy při eh, hodnocení, eh, průběžném, průběžném hodnocení Schengenského informačního systému se ukázaly veliké nedostatky státy chtějí používat tyto systémy a pokud ale nebudou dodržovat pravidla, může to mít velice závažné dopady nejen na občany EU, ale i na občany třetích států a na celou Evropskou unii. A proto bych, pane komisaři, se vás chtěla zeptat, co komise hodlá dělat, aby praxi zajistila tyto pojistky, co ty pojistky budou znamenat, co budou zahrnovat a jak komise zajistí, že jednotlivé členské státy skutečně budou dodržovat ta pravidla. Protože víme, že to je slabá stránka provádění a zapojení členských států. Ještě jednou děkuji za skvělou spolupráci a těším se na její další pokračování. Děkuji. Bodil Valero, prosím. Děkuji vám moc krát, já budu hovořit švédsky, takže prosím nasaďte si sluchátka. Já bych také chtěla na úvod poděkovat za dobrou prezentaci, poněkud krátkou, protože mě by zajímalo mnohem více o různých aspektech, ale eh, snad budeme mít někdy eh, v budoucnu příležitost získat více informací. Eh, všimla jsem si, že jste se zmínil o otázce lehkých zbraní, které budeme projednávat později v Evropském parlamentu. Já nejsem stínovou spravodajkou všech těchto bodů. Já jsem stínovou stínovou zpravodajkou jenom právě pro prekurzory výbušnin. A e, proto e, bych e, chtěla hovořit především o nich. Když se podíváte na ten balíček jako celek, tak pro nás zelené je vždy důležité, že když bojujeme proti terorismu, což musíme dělat, což je dobrá věc, tak eh, metody musí být zacílené, musí být proporční a musí obsahovat ochrana opatření aby eh, nebyla narušena práva eh, našich spoluobčanů. A tady vidíme v, u různých návrhů několik problémů. Já bych se teď zastavila u těch prekurzorů výbušnin. E, tam je to tak, že podle dosavadní legislativy se nám nepodařilo tuto otázku vyřešit dříve a proto je zapotřebí změna, je zapotřebí nová legislativa. A tady je důležité, abychom nalezli rovnováhu mezi perspektivou bezpečnosti a tím, o čem jsem už hovořila, základními právy. A v tomto návrhu, na kterém začínáme pracovat, jsme zatím identifikovali určitá problematická místa, zejména je to článek 8, kde se budeme muset podívat velice pozorně na jednotlivé eh, formulace. Eh, vidím, že mi plyne čas, takže já se zmíním ještě o něčem dalším a eh, to je to e-evidence, což je patrně tedy, eh, to, což se má používat pouze v případě podezření na trestný čin. A mě by zajímalo, jak eh, se stane, že, není mož, že, není, že nebude potřeba rozhodnutí soudu, že bude možné se obrátit například rovnou na žalobce, na státního zástupce a požadovat informace. E, to trošku e, nesouhlasí ne, s právní praxi, kterou máme v dalších případech. Takže o tom by mě zajímalo něco víc, jestli jsem to špatně pochopila, nebo jestli je to opravdu takhle. Potom velice kritizujeme to, že je možné se obrátit přímo na společnost ve třetích zemích a požadovat informaci Eh, ať, nebo na státní zastupitelství nebo jiný úřad, protože tím vlastně dostáváme tu firmu, tu společnost do velice těžké situace, protože je to potom eh, ta firma, která má vlastně eh, poznat, co je porušení základních práv a co ne. A to přece nemůže být nějaká firma nucena rozhodnout. Ale jinak bych toho, nemám čas, ale mohla bych toho říct ještě mnohem více. Sophie Infeld, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na úvod chtěla říct, že nemám vůbec nic proti principu vylepšování našich schopností vést vyšetřování. Ale komise na to jakoby vždycky jde ze špatného konce. Vy teď v podstatě odstraňujete jeden článek z celého toho řetězce, ale zároveň chcete posilovat práva e, evropských občanů. E, máte tam formulace jako e, pojistky, garance, záruky pro soukromí, ale můžete mi říci, co komise udělala s téměř nulovou implementací takzvané policejní směrnice. To je implementace, která měla proběhnout už minulý měsíc a to má být ta silná záruka. Co jste udělali s implementací? Myslím, že jenom dva členské státy to směrnici implementovali. Eh, za druhé, eh, máme eh, MLEC, proč to zkrátka nezlepšujete? V demokracii a v právním státě občas procedury trvají trochu dlouho, proto jsou to také demokratické procedury, proto máme ochranu občanů, ano, trvá to, ale tedy vylepšit MLEC. Potom třetí otázka. Víme, že jsou problémy s právním státem v některých členských zemích. Dejme tomu, že maďarské úřady půjdou za nějakou firmou v nějaké jiné zemi, dejme tomu ve Francii, a řeknou, e, hledáme informace o určitém jistém panu Sorošovi, protože ho podezříváme z trestných činů. Myslíte si, že je to dobrý nápad? Já si, mysl, já si myslím, že ne. E, potom ta vazba na americký Cloud, Cloud Act, US Cloud Act, tak e, je zajímavé, že v návrzích evropských zákonů už jsou odkazy na dohody s třetími zeměmi. Totež budete dělat s Číňany a s Rusy? Bude taky, eh, bude taky čínský Cloud Act a ruský Cloud Act? Já si myslím, že při jednání se spojenými státy jsem už ztratila všechnu důvěru v Evropskou komisi jakožto eh, obhájce práv evropských občanů. Vás víc zajímá vaše přátelství s americkými orgány než práva evropských občanů. Já si umím představit, že to tu a tam skončí u Evropského soudního dvora. A Evropský soudní dvůr je mimochodem poslední bašta základních práv v Evropské unii. To je ta jediná instituce, která ještě chrání práva občanů. A ti smetou ze stolu takovouto dohodu s americkými úřady. Pokud bude i evidence v Evropské unii, to je jedna věc, o tom můžeme diskutovat. Ale nemůžete do toho zahrnovat odkazy na dohodu s Američany. To je něco úplně jiného. Takže já velice ráda budu diskutovat o principech, ale na tyto otázky mi musíte odpovědět. Dobře, a na dvě minuty, eh, prosím, protože máme málo času. Já jsem v roce 2010 byla zpravodajkou eh, na toto téma a proto eh, vítám tu revizi, protože členské státy to tehdy zcela rozmělnili na základě toho už tak dost slabého návrhu komise. Jak jste zdůraznil, tak teď eh, možná po Salisbury je více vůle, ale Salisbury také ukázalo, že členské státy jsou vlastně eh, jaksi zajatci svých finančních systémů, svých eh, systémů nemovitostí a v podstatě organizovaných zločinců z celého světa. A proto se vás ptám, v oblasti eh, praní špinavých peněz a eh, boje proti financování terorismu eh, uděláte něco, jako je třeba kontrola PNR, jak to členské státy implementují, jaké na to mají struktury, protože máme vše možné finanční jednotky FIU. Některé FIU nemají vůbec žádné pravomoce, nejsou to dokonce ani policejní orgány, jsou to jenom takové administrativní jednotky. Nebo jsou FIU, které vydávají zprávy, jako je to například na Maltě, e, zprávy o případech praní špinavých peněz a potom policie se zkrátka rozhodne se případem nezabývat. Takže tohle je velice důležitá otázka. Chceme-li brát vážně roli FIU? Potom další členské státy odmítají evropskou FIU navzdory eh, veškerého úsilí Evropského parlamentu, zejména v podobě páté směrnice o praní špinavých peněz. Potom některé členské státy se prezentují jako centra kryptoměn a elektronického hazardu, ale přitom víme, že tohle je jenom další obrovské odbytiště organizovaného zločinu. A potom, pokud jde o eh, občanské průkazy, tak tomu já rozumím, ale co ten průmysl zlatých víz, který kvete v, v, v, ve Spojených státech, co prodávání šengenských víz, še, eh, pasů, eh, každý kleptokrat může ukázat čistý trestní rejstřík ze své země, pak už to vůbec nikdo nekontroluje. Já doufám, že se tím vaše oddělení zabývá, pane komisaři. Tak pane komisaři, prosím. Děkuji vám moc krát za zájem, za váš zájem o tato témata. Já se tak trochu omlouvám za ten formát já vím, že jsme přišli s mnoha různými návrhy. Jsou to tři nařízení, dvě směrnice a jedno doporučení. To všechno v rámci jednoho balíčku. Já si uvědomuju, že to je poměrně hodně. A uznávám, jak říkala paní Ernst, že musíme vysvětlit, jak do sebe ty jednotlivé návrhy zapadají, jaký je ten celkový přístup. Já si myslím, že do sebe zapadají. jsou nastavené tak, aby uzavřeli prostor, eh, ve kterém teď působí, nebo ve kterém mohou působit teroristé, kteří nám chtějí ubližovat a také posilují naši odolnost při řešení případných následků jejich činů, tedy útoků. A také jeho cílem je dostat lidi k odpovědnosti. Tímhle způsobem se snažíme zorganizovat naši práci a ta jednotlivá opatření, o, které, o kterých dnes hovoříme, do toho rámce zapadají. Je to detailní. U různých těch opatření vyvstávají různé otázky a je zapotřebí, aby proběhla pořádná diskuze. Samozřejmě my, jsme to, my nemůžeme to probrat naprosto do detailu a vyčerpávajícím způsobem dnes večer, takže já vám budu k dispozici při dalších příležitostech nebo bilaterálně, nebo kolektivně, nebo jakkoliv chcete k tomu, abych zacházel do detailů. Tam, kde jde o záležitost legislativy, tak tam rozhodně půjdeme do detailu, aby všechno dopadlo tak, jak má. A chtěl bych na vás apelovat, k čemuž mě eh, povzbudila ta pozornost, kterou věnujete eh, těmto návrhům, abyste zkrátka se pokusili pracovat co nejrychleji. Buď uspějeme, anebo ne, ale každopádně se snažíme, aby tyto všechny návrhy prošly všemi nutnými fázemi, tedy i přes vás, Evropský parlament. A proto velmi vítám, že už jste jmenovali zpravodaje a e, doufám i stínové zpravodaje a že budeme moci pokračovat. Není to proto, že bychom chtěli e, postupovat pomalu nebo že bychom se chtěli vyhýbat problémům. Naprosto opak je pravdou. Já bych stručně zareagoval na několik bodů. Obávám se, že nezvládnu všechny. Nebudu to brát v žádném e, konkrétním pořadí. k otázce výbušnin a, a prekurzoru výbušnin. Snažíme se, aby kontroly byly praktičtější a snažíme se o určitý stupeň harmonizace. Protože eh, původně, vlastně až do dnes, se daly kontrolovat tyto látky třemi způsoby. Buď je zakázat, což některé členské státy dělají, nebo vytvořit systém licencí, to některé členské státy mají, přičemž ty systémy mají různé podoby, anebo takzvané registrace. Jinými slovy, každý člověk z ulice může přijít, podepsat nějaký papír a koupit si dotyčnou látku. A my říkáme, že to je příliš laxní z důvodů, které tu byly už mockrát zmíněny. Říkáme, že od teď ten systém registrace, jako je současný systém ve Francii, by už neměl dál fungovat. Buď by měl platit zákaz těchto konkrétních látek, anebo systém licencí, který by byl restriktivnější než dosud. Pokud by tohle fungovalo, tak eh, protiváhou by mělo být nějaké ustanovení pro ty, kteří legitimně užívají tyto látky pro obchodní účely, aby k ním přístup měli. Tohle jsou tedy problémy, kterým se musíme věnovat. Pokud jde o eh, průkazy totožnosti, snažíme se o to proporčně. A máme problém. Můžeme debatovat o eh, počtech eh, osob, kterých se to týká, jsou poměrně vysoké. Ale problém je, že desítky milionů lidí v Evropské unii mají průkaz totožnosti, na který mohou cestovat a to i ven z Evropské unie a zpátky do ní. A tyto průkazy nejsou strojově čitelné. Což znamená, že veškeré, veškerá ustanovení, která předkládáme, veškerá opatření ohledně ochrany vnějších hranic, ohledně šengenského hraničního kodexu, eh, posilování dalších opatření a tak dále, nebudou fungovat u lidí, kteří mají tento typ dokladů. To je tedy problém, kterým se musíme zabývat a najít nějaké proporční řešení. Nechceme tady navrhovat nic, co nebylo schváleno pro pasy. Já tedy doufám, že se nám podaří najít nějakou cestu, která bude uspokojivá, ale určité detailní otázky bude potřeba dořešit. V neposlední řadě e, musíme mít absolutně jasnost tím, jak zacházet s nezletilými v tom návrhu určité detaily jsou, eh, budeme se jimi zabývat eh, ještě později, podrobněji. Eh, Velice rád s vámi budu spolupracovat. Potom k otázce přístupu k finančním informacím a FIU. Já si myslím, že tohle je opravdu nesmírně důležité. Někteří říkají, že protože teď eh, máme hrozbu nízkonákladového terorismu, tak jak si ty finanční informace už nejsou tak důležité. Eh, s tím já naprosto nesouhlasím. Tak za prvé eh, je obrovská spousta nezdokumentovaných financí, které jsou v rukou teroristických organizací. Čím dál více financí pocházejících z trestné činnosti je při nejmenším v šedé zóně, ne v nějaké překryvové zóně. A my bychom měli mít možnost ty peníze sledovat. Momentálně nemáme celoevropskou FIU, nemáme evropskou síť FIU, která by byla tak silná, jak chceme. Tu chceme vybudovat. Ale kromě toho musíme také jaksi udělat pořádek v pravidlech eh, spolupráce národních eh, agentur s FIU, eh, protože to je velice rozmanité. Někde to funguje dobře, někde ne až tak dobře. A to všechno musíme dělat a přitom mít na paměti ochranu a být transparentní, protože to je samozřejmě velice invazivní všechno. Tohle je tedy cíl těchto návrhů a těšíme se na další diskuzi. Potom pokud jde o interoperabilitu, tak o tom jistě budeme mít možnost později hovořit. Teď bych jenom chtěl zmínit přímo ty body, které tu byly zmíněny. Zapojujeme EDPS do naší práce na interoperabilitě od samého počátku. Myslím si, že pokud je něco dobrého v tom návrhu, tak je to do značné míry jejich zásluha. E, potom v další fázi procesu e, se EDPS zapojuje znovu. Vy jste viděli jejich zprávy, e, vycházíte z nich ve svých návrzích, takže bude potřeba na konci procesu zkontrolovat tak, jako jsme to udělali na začátku, zpětnou vazbu s EDPS. Doufám, že se nám povede dohodnout eh, soubor opatření, která budou obsahovat správnou úroveň ochrany. A zase klíčová bude implementace samozřejmě. To máte naprostou pravdu. Komise bude co nejtvrdší, pokud jde o implementaci My už několik let eh, vylepšujeme proces eh, podávání zpráv, reportování o šengenském informačním systému například. A celá řada zemí, nejenom ty, které jste zmínili, ale celá řada zemí eh, mají poměrně tvrdé zprávy o šengenském informačním systému. A my budeme tlačit na všechny tyto země, aby napravili nedostatky v implementaci, které byly identifikovány. Tato práce tedy bude pokračovat a bude možná muset být rozšířena v kontextu interoperability. Nebude to tedy jenom reportování o využívání jednoho systému, šengenského informačního systému, bude to muset pokrývat jakákoliv další ustanovení, která schválíme ohledně interoperability. Pokud jde o e-evidence, tak v souvislosti s e-evidence jste zmínili celou řadu věcí, o kterých je potřeba diskutovat dále a detailněji. Protože to je nesmírně důležitý soubor návrhů. Ale já bych eh, teď trošku odbočil a zeptám se, proč to vlastně děláme. Děláme to proto, že nejen některé stávající mechanismy nejsou tak uspůsobené povaze kybernetické zločinnosti, jak by se nám líbilo. Ale také proto, že ať už si o MLEC myslíte cokoliv, tak eh, čím dál, čím dál více žádostí o dobrovolnou spolupráci. a občas ne dokonce ani soudy, dokonce ani policie neusiluje o přímý kontakt poskytovatele služby a nežádají o pomoc. Někdy je to odůvodněné, nicméně je to mimo rámec eh, pravidel a transparentnosti. Takže počet žádostí o dobrovolnou spolupráci je teď vyšší než žádosti v rámci MLA až 30krát. 4 tisíce uh, žádostí MLA a oproti toho 110 uh, tisíc žádostí o dobrovolnou spolupráci mimo. A s tím musíme něco udělat. Nemůžeme bránit uh, policejním orgánům vést vyšetřování můžeme, můžeme vytvořit jasnější rámec jejich činnosti a jasnější pravidla a jasnější záruky. A přesně to chceme udělat. Potom na otázku uh, vztahu se spojenými státy. Je naprosto jasné, že musíme zamést před vlastním Prahem. Nejprve musíme se postarat o to, aby fungovalo to, co máme v Evropské unii a abychom se na tom všichni shodovali. Proto ty návrhy podáváme a budeme na nich dále pracovat v kolegislativním postupu. Bude jednodušší vést hovory s USA, jestliže budeme mít jasnou představu o tom, jaká je naše pozice. Pokud nepokročíme s naší pozicí, tak hrozí, že Spojené státy se budou snažit o bilaterální vztahy s jednotlivými členskými státy. což povede k neuspokojivé situaci. Na minulé radě pro spravedlnost a vnitro jsem byl ujištěn skutečností, že v diskuzi, kterou začala eh, Rada členské státy, nikoli komise, bylo zdůrazněno, jak je důležité postupovat rychle a dobrat se evropského přístupu, evropské pozice k těmto otázkám. Což znamená, že si členské státy uvědomují, jaká je situace a všechny kontakty s USA budou probíhat na základě této kolektivní pozice EU. Tohle řekly členské státy v radě, já, to jenom, já o tom jenom informuju o té diskuzi. Potom k dalším bodům, které jste zmínili. Já Velice rád eh, se vám ozvu bilaterálně ohledně záležitostí, které se objeví v dalším balíčku, jako jsou eh, malé zbraně, lehké zbraně. Eh, to, o, o tom s vámi budu jednat při některé příští příležitosti, až bude vydána zpráva. Sophie, really, keep it. Keep it measured, please. We've had enough excitement. Yes, I want to know because the commissioner may. Sofie, prosím, klidně. Ano, komisař velice pěkně obecně hovořil, ale já bych chtěla něco, eh, něco konkrétního. Po eh, veškeré oslavě GDPR hned druhý den se na celý balíček úplně zapomněl. Všechny Myslím, že ho eh, implementovali eh, to nařízení celé dva členské státy. To je politování hodné. A vy mi řeknete, že monitorujete eh, situaci, ptáme se členských států, kdy to implementují. Ne. Jeden den po závazném datu půjdete k soudu a ty státy zažalujete. To by bylo robustní jednání. To by bylo to rázné jednání. Máte máte pravdu, že mě nutíte k provádění. Já vám písemně podám eh, tuto informaci, ale milíte se, eh, když tvrdíte, že já provádění neberu eh, vážně. Co se týče každého opatření, za něž odpovídám. Co se týče třeba provádění jmené registrace cestujících, situaci pečlivě sledujeme a měli bychom také stejným způsobem postupovat, co se týče GDPR a směrnice o policii. Souhlasím s vámi. A e, přestaňte tady kšeftařit a hádat se, ne? Já jsem s tím naprosto spokojen. My jsme, e, my jsme hned zpočátku řekli, že e, nebudeme váhat zahájit řízení o porušení, protože je potřeba Eh, vlastně vyřešit situaci, co se týče oznamování a hned potom přistoupit k dalším krokům. A my eh, předtím nebudeme ustupovat. A to se týká všech těchto opatření. A já nesouhlasím s tím, že vlastně kšeftujeme eh, jak si prostě provedení jednoho opatření za jiné tady trpělivě čekají dva zpravodajové, kteří eh, mají na starosti interoperabilitu, takže jsem už trochu nervózní. Děkuji všem za debatu dosavadní, jsou zde také stínoví zpravodaj, zpravodajové. Já děkuji všem kolegům, kteří teď musí odejít, ale pustíme se hned do dalšího tématu a to je interoperabilita mezi informačními systémy EU a to je po prezentaci návrhu komise o interoperabilitě Teď přijde tady legislativní eh, postup, máme eh, dvě návrhy eh, zpráv pana Lenárse a pana Melo. Těm dám slovo a potom dostane slovo pan komisař a stínový zpravodajové. Zase omlouvám se, že jste museli tak dlouho čekat, ale co se týče předchozího balíčku, bylo skutečně mnoho otázek a proto tady teď vezmeme společně ta vaše dvě témata a potom dostane ještě slovo pan komisař. Děkuji. Eh, pane komisaři. Já dnes večer již nikam eh, nemířím, takže mám dost času. K interoperabilitě. My eh, pracujeme na modernizaci stávajících informačních systémů Eurodac, SIS a další a na nových informačních systémech EAS, ETIAS a nové návrhy, co se týče vízových informačních systémů Hlavní horizontální otázka spočívá v tom, aby všechny eh, tyto eh, že všechny tyto informační systémy jsou eh, vyprojektovány jako samostatné, izolované, odděleně, oddělené. Představte si tedy sklep, kde jsou různé servery a jsou tam všechny tyto systémy, bude tam ETIAS, EAS, Eh, jsou eh, několik centimetrů od sebe tyto servery, ale nějakým způsobem nejsou schopny mezi sebou komunikovat. Takže to vyústuje v určitá slepá místa naší bezpečnostní politice. Eh, minulý týden se sešla bezpečnostní komise na Sicílii na téma boj proti terorismu a zase Eh, oddělené počítače, oddělené bezpečnostní systémy, zabere to mnoho času, není to účinné a už to není přijatelné v době, kdy bezpečnost je prioritou číslo jedna pro řadu našich občanů. Tento parlament opakovaně žádá dvě záležitosti. Využít maximálně stávajících nástrojů a e, najít řešení k lepšímu e, lepšímu využívání toho, co už máme, místo schromažďování dalších údajů. A na pana komisaře Kinga mám tedy dvě eh, žádosti. Eh, neměň stávající systémy, pouze je pouze je intenzivněji účinněji využívat interoperabilita eh, zabezpečí rychlejší, bezpečnější, úplnější systém pro veškeré orgány činné v trestním řízení, porenční, pobřežní stráž, aby mohli eh, dělat svou práci. Lepší rozhodnutí, lepší práce. Eh, s, ve spolupráci s kolegou eh, Nuno Melou jsme vypracovali 194 pozměňovacích návrhů, to je hodně, byl jsem sám překvapen, kolik toho bylo, ale vypovídá to o složité odborné povaze celého toho návrhu. My jsme teď opravdu pro přístup Evropské komise v tomto směru. Eh, chceme změnit eh, několik věcí, zmíním se o čtyřech. Za prvé je důležité, aby tyto systémy eh, fungovaly bez chyb, bez, bez výpadků a na tom závisí všechno. Je tedy potřeba odpovídajícím způsobem zálohovat nejdůležitější eh, části těch návrhů, jako je třeba společné úložiště eh, údajů o identitě, protože to je potenciální slabina systému. Je také potřeba zlepšit eh, interkonektivitu Europolu. Tady jde o to, aby veškeré informace, které jsou k dispozici se musí dostat vlastně do působnosti tohoto nástroje a aby Europol mohl účinně pracovat, měl by dostat komponenty interoperability, aby měli lepší eh, přístup k relevantním databázím. Za třetí, ten návrh závisí na způsobu provádění pohraničních kontrol, zlepšuje je a zefektivňuje, ale ten eh, návrh by mohl eh, uvalit potenciálně další povinnosti na pohraničníky, což by jim mohlo stížit, zpomalit práci. My jsme tedy eh, navrhli eh, správnou eh, rovnováhu mezi účinností a efektivností. A konečně návrh umožňuje policejním orgánům v členských státech využít tyto nástroje Eh, ke kontrole identity osob. My jsme to poněkud pozměnili tak, aby to reflektovalo současné postupy v členských státech, to znamená, že vlastně se nejprve použije, eh, použijí informace z cestovních eh, údajů a, a použijí se biometrické údaje a také posilujeme pojistky pro osoby, jež budou právě, jimž bude kontrolována totožnost. Kolegové ještě si asi nezapamatovali všech 194 eh, návrhů, ale těším se, že s nimi budu v nadcházejících týdnech a měsících o všech těchto návrzích, eh, návrzích debatovat. Já dám eh, slovo kolegovi. Já už toho mnoho k tomu nepovím, budu mluvit portugalsky, takže vám dám čas, abyste si vzali sluchátka. Dovolte, abych nejprve poblahopřál eh, hm, panu komisaři a zástupcům komise. Proběhla skvělá setkání, která nám umožnila účinnou, efektivní práci eh, nad odbornými zprávami. Někdy interpretace byla velice složitá, ta práce byla velice odborná, technická, spíše než politická, protože tady běží o zlepšení bezpečnosti a zároveň o pojištění soukromí. A my zde tedy hovoříme o těchto dvou právech, někdy je musíme vzájemně porovnávat a rozhodovat se mezi nimi. My potřebujeme větší bezpečnost a zároveň respektovat ochranu údajů a pravidla pro soukromí, protože ta nám všem leží na srdci. To bylo také cílem práce Komise a Evropského parlamentu eh, nad pozměňovacími návrhy, jichž je pochopitelně mnoho a snaží se přispět k lepšímu řízení migračních toků, terorismu a dalších prioritních oblastí, které jsou tak důležité pro tento parlament, ale jistě i pro parlament budoucí. Občané by měli mít možnost tomu porozumět. My hovoříme o prevenci trestné činnosti, katastrof, tomu se těžko rozumí, protože bez možnosti přístupu do databází údajů, eh, citlivých údajů, to není možné. Hovoříme tady o informacích, které budou poskytovány podle potřeb příslušných eh, úřadů a orgánů. Eh, z nedávných událostí bohužel vyplynulo, co všechno se může stát. A e, je nám také jasné, že i v minulosti by bývalo bylo možné zabránit strašlivým událostem. Jsme tedy odhodláni vybudovat lepší Evropu, Evropu, která poskytne občanům bezpečnost. Na tom pracuje komise i parlament. Svižně pracujeme na poskytování informací policejním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, tak, aby měli přístup k jménům registrovaných teroristů a pachatelů trestných činů, aby jim bylo možno v této činnosti zabránit. My hovoříme o eh, osobách, které využívají řadu různých identit, ty údaje o nich jsou uloženy v různých systémech, ale vzhledem k chybějící interoperabilitě není možné tyto údaje propojit. Tuto situaci musíme změnit a napravit, tak jak už jsme o tom hovořili na různých schůzích s stínovými zpravodaji, ale i s Evropskou komisí. Hovořili jsme o tom i s nevládními organizacemi, s EU Lízou a s Europolem i e, s Evropským inspektorem na ochranu údajů. Chceme zajistit, aby veškeré součásti systému hladce a bez výpadků e, spolupracovali, komunikovali. Chci komisi poděkovat za veškerou odvedenou práci a také výboru Libe za veškerou podporu. Děkuji a děkuji také stínovým zpravodajům a doufám, že se nám podaří dosáhnout schválení této zprávy. Jak bylo řečeno, eh, tlumočníci budou pracovat, eh, pracovat přesně do eh, této, do té předem uvedené doby, to znamená do 21.45. Takže, pane komisaři, zareagujte prosím stručně. Vím, že je to velký problém, ale prosím, buďte struční, zareagujte na vystoupení zpravodajů a stínoví zpravodajové velice trpělivě čekali na svou, na, na svou příležitost všichni. Takže teď pan komisař King. Děkuji mnohokrát, děkuji zpravodajům, děkuji stínovým zpravodajům, děkuji za to množství otázek. Doufám, že ta výměna názorů bude eh, užitečná. Pokud jde o ty navržené pozměňovací návrhy, podle našeho názoru jdou eh, velice konstruktivním směrem. Jak jste říkali, musíme se snažit, aby vše bylo co možná nejjednodušší a nejefektivnější, aby ten systém mohl fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Potřebujeme efektivní eh, zálohu, potřebujeme zároveň posílit ochranu údajů, základních práv aniž bychom ale odhlédli od těch operativních cílů, které jsou jasně dány. A jedna věc, kterou chci zdůraznit, musíme zajistit eh, vhodný přístup pro Europol. Takže u všech těchto bodů budeme s vámi pracovat eh, formou těch 194 pozměňovacích návrhů. Chtěl bych se chvilku zastavit u chystaných pozměňovacích eh, návrhů, které se, jsou pro vás důležité. Paní Wikström už to tady nadnesla v předchozí části diskuse. Hovořilo se o tom už u prosincových návrhů a ty novelizační návrhy budou předloženy eh, ve středu. Ve středu Jsou tam jenom omezené změny eh, ve srovnání s prosincovým návrhem, je ETIAS, SIS, EU, LISA a ECRIS pro státní příslušníky třetích zemí. Je tady tedy třeba je zapojit eh, do interoperability, udělat tam vlastně tu vazbu na tu složku interoperability, to ještě nebylo možné udělat v prosinci vzhledem k probíhající revizi. Nicméně Eurodac, ten ještě není zahrnut do těchto návazných změn, které chystáme a které představíme ve středu. Jak víme, je to dáno tím, že stávající struktura systému Eurodac není technicky vhodná pro to, aby se stala součástí interoperability, protože tam jsou biometrické údaje pod referenčním číslem, ale nejsou tam žádné další osobní údaje. Jak víte, v roce 2016 jsme navrhli legislativní návrh, který právě tohle řeší tím, že by tam byly i údaje týkající se totažnosti, ale než se dosáhne dohody v rámci uh, kolegislativního postupu, nemohli jsme navrhnout další změny u Eurodaku, pokud jde o interoperabilitu. Samozřejmě je nám všem jasné, že je důležité dospět do bodu, kdy i Eurodac bude součástí eh, té interoperabilní struktury. A chceme s vámi na tom pracovat, abychom se do tohoto bodu dostali co možná nejrychleji. Doufám, že bude možné tyto omezené technické novelizace zapracovat v průběhu toho, jak budete zpracovávat návrh zprávy, který jste tady prezentovali. Já uznávám a osobně také sdílím tu snahu obou zpravodajů a asi i celého výboru Libe postupovat řádně, ale eh, rozumným tempem u těchto návrhů bulharské předsednictví chce, aby do konce měsíce byl společný postoj. Budoucí rakouské předsednictví i komise doufají, že bude možnost zahájit trialog. Jsme ve vašich rukou. Já jsem k dispozici až do letních prázdnin a v září také se budu snažit být co nejrychleji k dispozici a doufám, že společně dosáhneme toho společného cíle a sice uzavřít jednání do konce roku. Děkuji. Děkuji. Předsednictví tady je, ale nejprve dám slovo stínovým zpravodajům, protože tady eh, čekají eh, večer. Nyní Miriam Dali jako první. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já bych chtěla poděkovat panu Lenercovi i panu Melovi oba spoluspravodajové hodně na tom pracovali, na tom textu, ale hned bych úvodem chtěla jasně vymezit svůj postoj. Eh, od samého počátku se jasně ukázalo, že za současného stavu věcí něco v tom systému prostě není dobře. A já jsem přesvědčena, že právo na soukromí a právo na bezpečnost mohou a musí jít ruku v ruce. Cílem tohoto předpisu je, aby se lidé cítili bezpečně, ale co se mě týče, ta bezpečnost by měla zahrnovat i právo být svoboden, nebýt eh, sledován a monitorován na základě barvy pokožky nebo eh, národnosti a já se obávám, že tento právní předpis tato práva dostatečně nezaručuje. Ve vysvětlujícím prohlášení je uvedeno, že údaje e, o evropských občanech také budou moci být interoperabilní prostřednictvím různých databází do budoucna. Odkazuji také na návrh e, komise k národním e, průkazu totožnosti z dubna 2018, kde se hovoří o povinných otiscích prstech a zobrazeních obličeje v dokladech, které se týkaly 370 milionů občanů. Jsme unii základních práv, kde vládne právo na soukromí, presumpce neviny, zákaz diskriminace a ten návrh, tak jak je dnes, podle mě nechrání tato, tyto základní svobody a hodnoty. Pokud jde o náklady systému, stále ještě nejsou jsem přesvědčená, zdá se má vynakladat 420 milionů eur na systém, který bude zprovozněn v roce 2024, když ještě nemáme ani podrobné odůvodnění rozsahu problému, který eh, chce tento text řešit. A v reakci na pana Mela to není jenom technická volba, je to i politická volba, která může mít zásadní společensko-politické dopady protože pokud změníme způsob eh, výkladu právních principů, eh, navzdory názoru inspektora pro ochranu osobních údajů, tak se dostaneme do bodu, ze kterého už nebude návrhu. Eh, tyto systémy, které tady byly zmíněny, mají být součástí interoperability. Je tady skutečně nutné mít nějaké úložiště, společné úložiště všech údajů o totožnosti. Museli by tam být opravdu silné ochranné pojistky, které budou hájit základní práva. Ten systém by tam musel být nějak zabudován, aby se to vždy omezilo jenom na konkrétní účel. účel. Je třeba zpřísnit eh, pravidla pro přístup, jasně vymezet, eh, kdo eh, k tomu bude moci mít přístup. A pokud se toto všechno nevyjasní, tak my to asi nebudeme moci podpořit. Dále tato legislativa eh, vyžaduje využití softwaru, eh, které jsou schopny vyvinout jenom velké eh, softwarové firmy a jsou to přitom ty stejné firmy, které často používají různé prediktivní nástroje. Děkuji. Ano, to asi by vyžadovalo ještě další diskusy. Další za Goja Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Děkuji. My, jsme v těch eh, uplynulých eh, měsících zdůrazňovali, že interparabilita je nezbytná, zatím stojíme, stojíme oni, ale musíme si eh, rozmyslet, co vlastně má smysl. My o tom hovoříme z pohledu spáchaných teroristických útoků a z toho důvodu je interoperabilita nezbytná, ale musíme se ptát, jestli to, co máme před sebou, odpovídá tomu, co potřebujeme. Když se zeptáme na Evropský vyhledávací portál, prosím, ESP, to si umíme představit, to je pro nás v pořádku, takové nařízení musí existovat, protože jinak by se nedalo vůbec hovořit o interoperabilitě, kdyby toho nebylo. Ale eh, co potom následuje CID, MID, CIA, když se na to na všechno podívám, eh, tak vlastně zjistím, že jde jenom o třetí země. Eh, Eurodat je tam, ale veškeré ty banky, veškeré ty databanky, vlastně ty se týkají eh, všechny jenom údajů lidí z třetích zemí. Takže se ptám, z jakého důvodu, a ten důvod by měl být spolehlivý, jste vůbec přišli na myšlenku přijít s takovýmto návrhem. Jaké statistické podklady jste využili? Jaké podklady jste použili? Ku příkladu, co se týče těch podvodů s identitou, že tady si tak jasně představujete, že kvůli tomu musíte zřídit nějakou databázi. Tady třeba detektor mnohonásobné eh, identity. Tady se propojují údaje a kontroluje se, jestli se nějaké jméno nevyskytuje v několika různých systémech. Ano, tady je možné si ty údaje propojit, i ty údaje mohou být neutrální, ale ten systém není neutrální, umožňuje toho mnohem více a představuje obrovský zásah do eh, soukromí milionů občanů. Hovoří se o 280 milionech občanů. Socialisté tvrdí, že se jedná o ještě mnohem více lidí, 300 eh, milionů eh, lidí. Existuje kritika tedy ze strany EDPS, eh, ze strany nevládních organizací, eh, které se tím zabývají. Já si chci zeptat, co vlastně vás opravňuje k navrhování těchto systémů a proč eh, do toho všeho mícháte migraci. Do to se hodně kritizuje a také je to propojeno s etnickým profilováním, účel světí prostředky, přiměřené záruky pro osobné osobní údaje, ty se neposkytují, to se porušuje a e, pak, když toto jednou zavedeme, tak nebude cesty zpátky. Proto je to, to potřeba lépe vysvětlit. Děkuji. Udo, potom Birgit, Peter Niedermiller a Sophie. Budil? Tak se mi... Děkuji vám. Já bych chtěla na úvod poděkovat oběma zpravodajům za dobrou spolupráci, která dosud trvá. Předpokládám, že bude trvat eh, podobně kvalitně i nadále. Eh, teď je na častě, abychom přišli my s pozměňovacími návrhy k vašim návrhům, abych tak řekla. Je to přesně 194 návrhů, o kterých budeme hlasovat eh, samozřejmě v rámci kompromisu a tak dále. Kromě toho, o čem už hovořili moji kolegové, Eh, máme tu jeden velký problém, který jsme identifikovali, a to je právě ochrana osobních údajů a otázka diskriminací. diskriminace. Eh, jak už jsem říkala v předchozí debatě, tak eh, jestliže vytváříme nová pravidla, tak musí, musíme dávat pozor na to, aby plnila svůj účel, aby byla proporcionální a aby obsahovala potřebná ochrana opatření. Naše pozměňovací návrhy budou eh, v tomto smyslu, budou usilovat o eh, zacílenost, proporcionalitu a ochrana opatření. Pokud jde o ta ochrana opatření, tak eh, především tady jde tedy o ochranu osobních údajů a o diskriminaci. Už o tom trochu hovořila Cornelie, o té profilaci a tak dále. A přesně jak Cornelia říká, jde tady především o občany třetích zemí a mezi ně patří i rodinní příslušníci těchto zemí, žadatelé o azyl a e, osoby, které požádali o šengenské výzum. E, je tedy nesmírně důležité, abychom se zabývali antidiskriminačními otázkami. Potom je tu další otázka, která musí zaznít, a sice, jak, to, jak se bude zacházet s evropskými občany s dvojím občanstvím v tomto systému. A tím už budu končit, protože nemáme moc času. Děkuji vám. Děkuji, podíl A nyní za Petra Nidlemillera vystoupí Brigitte Zippel za SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bohužel Petr tady nemůže být, takže já přečtu jeho komentáře a podobně jako Miriam. I on chce poděkovat zpravodajům. A uvádí, že tato, toto téma je velice složité, protože ty návrhy jsou technické, odborné, ale zároveň se jedná o politickou změnu ohledně našeho přístupu k databázím týkající se spravedlnosti a vnitra. Komise chce opustit dřívější přístup a jak už tady bylo zmíněno, jedná se e, prostě o bod, ze kterého není návratu, pokud jde o přístup k těmto databázím. Komise navrhuje sloučit všechny osobní údaje o osobách třetích států do jakési nové databáze navržené v rámci interoperability. Je to tedy ten to, to společný rejstřík totožností a úložiště e, osobních e, údajů. Vzhledem k rozsahu této změny, vzhledem k úplné změně průběhu a vzhledem ke stovkám milionů eh, osob, kterých se to dotýká, musíme pečlivě zvážit dopady takto navržených změn na základní práva jednotlivých osob. Tato témata také musí projít testem potřebnosti a přiměřenosti a my nejsme přesvědčeni, že by ty návrhy takovými testy prošly. Během dosavadních schůzek stínových zpravodajů se jasně ukázalo, že jedním z hlavních důvodů, proč máme odsouhlasit interoperabilitu takovýchto databází, je bojovat proti podvodům s totožností. Nicméně nedostali jsme žádné podrobnosti, pokud jde o rozsah tohoto problému a já jsem velice znepokojená, že se mají utratit miliardy eur daňových poplatníků na řešení problému. Jehož rozsah vlastně vůbec neznáme, nemáme o něm žádné přesvědčivé doklady. Na stejném jednání stínových zpravodajů komise řekla, že interoperabilita neznamená schromažďování více údajů, ale chtěla bych komisi připomenout, že v nedávné minulosti komise doporučila zřízení tří nových databází, takže už schromažďujeme mnohem více údajů a ve spojení s interoperabilitou těch šesti databází eh, by to mělo mnohem větší dopady než jenom sloučení databází. Ustanovení o uchovávání údajů v návrhu nás také znepokojují, protože tam se volí delší doba pro uchovávání údajů, což vlastně podkovává, podkopává stávající předpisy. Dlouhé měsíc jsme, měsíce jsme diskutovali o vyváženém přístupu a teď najednou se po nás chce, abychom úplně změnili eh, práva přístupu pro represivní složky. Také jsme znepokojeni eh, tím schématem eh, společného úložiště totožností a biometrických údajů. Myslíme si, že by se jednalo o novou databázi, i když se to líčí jako součástí interoperability. Také jsme znepokojeni tím, že tyto změny se odchylují o předchozích přístupů, a mají zásadní politické dopady. Omlouvám se, není to naší vinou, jestli máme spoždění a já si myslím, že si musíme uvědomit politické eh, dopady. Nejedná se jenom o technické řešení. Je třeba uh, uh, si toto uvědomit. Poslední odstavec. Nejsme osamoceně agentura FRA, o, o, dále inspektor pro ochranu osobních údajů a pracovní skupina podle článku 39. Ti všichni vyjádřili své obavy. Naše frakce chce tyto obavy přetavit do pozměňovacích návrhů a těšíme se na eh, konstruktivní eh, dialog eh, se zpravodaji a s tím zpravodají. A dovolte teď za mě osobně, když se podíváme na všechny tyto diskuse o bezpečnostních předpisech, tak já si říkám, jaká je celková struktura Eh, té bezpečnosti. A někdy mám pocit, že to je takový ptáček v kleci. Ten ptáček je sice bezpečný, ale je neustále pod dozorem, nemá volnost a eh, pokud eh, už toho ptáčka nechcete poslouchat, tak přes něj hodíte deku, aby si myslel, že je noc a mohlo spát. Takže o jakou strukturu nám tady jde? Je třeba se nad tím zamyslet. Já ještě jednou opakuji, že tlumočení končí ve 21.45. Sofie nyní dostane slovo, prosím, stručně. A potom ještě paní Holmajer. Ano, budu stručná. První otázka. Má nějaké ředitelství komise za sebou diskusy o plánech o interoperabilitě se s firmou Palantir. A diskutovala o tom komise s nějakými jinými firmami a pokud ano, můžeme to prosím dostat písemně. A druhá otázka. Souhlasíte s tím, že pokud se vytvoří takovýto systém, tak že to může provést pouze firma nebo firmy, které eh, spadají pod evropskou jurisdikci a rozhodně to nemůže být firma ze země, která by nějak podléhala nějaké uh, jiné jurisdikce. A jak to komise hodlá zajistit? A poslední poznámka, nezdá se vám legrační, že propojujeme všechny databáze se všemi údaji, poskytujeme přístup, ano, to je asi pozitivní, ale ochrana údajů a právní pojistky zůstávají striktně na národní úrovni. Nezdá se vám to jako anomálie? A Mluvilo se o provádění policejní směrnice, což bude vysoce relevantní i pro toto téma. Pokud jste schopni dát na stůl, myslím, deset eh, novel eh, evropských právních předpisů, proč nezajistíte, že policejní směrnice bude buď eh, prováděna, anebo proč nenavrhnete novelizaci té policejní směrnice, která se stejně neprovádí, tak abychom mohli rovnou přejít na nařízení a zajistit všem občanům stejnou úroveň ochrany v celé EU. Děkuji a ještě stručně paní Holmajer. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já eh, se dívám pozitivně na návrh komise o interoperabilitě, protože když už máme databáze, tak dává jedině smysl Eh, pokud spolu budou natolik provázané, aby eh, bezpečnostní orgány mohly eh, zodpovídat za bezpečnost a za životy našich občanů. Takže já mám naprosto opačnou otázku na pana komisaře. Já bych si přála, aby téma interoperabilita aby měla, vylepš, aby měla lepší infrastrukturu než takovou, o jaké mluvila kolegyně Zipl. Aby byla zacílena, aby cíleně pracovala s daty, které má k dispozici. Přesně to parlament vždycky požaduje. Zacílené postupy, abychom opravdu mohli využívat data, která máme v zájmu bezpečnosti našich občanů a aby eh, je mohli eh, smysluplným způsobem spojovat a slučovat a vytěžit z toho maximální užití užitek v zájmu bezpečnosti eh, a ochrany občanů. Takže já mám konkrétní otázku týkající se časového harmonogramu eh, ohledně interoperability. Eh, jsou, existuje už nějaký konkrétní časový plán, dokdy mají být podniknuty které kroky A e, může to Evropský parlament e, nějakým způsobem podpořit e, zlepšení této architektury, aby ochrana dat byla právě tak důležitá a aby byla na stejné úrovni jako bezpečnost evropských občanů. No? I'm begging now. Um, just to say, colleagues, um, and to the two rapporteurs, i mean, obviously the, the shadows in particular. Prosím tlumočníky, aby laskavě přetlumočili mou poslední eh, větu. Eh, Stínoví zpravodajové připraví tedy své pozice na schůzky a mnoho otázek zaznělo na komisi, ale já chci říci, že eh, to byla velice hluboká, důkladná debata, debata na obou stranách a myslím, že ta kvalita debaty byla velice vysoká, vzhledem k tomu, že je pondělní večer. Chci poděkovat všem a také komisaři. Um, uh, the 29th um, of June